zasedání Evropské rady, které se konalo 17. a 18. prosince minulého roku. Nyní pan předseda Evropské rady Donald Tusk. Pane Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, Evropská rada v prosinci probírala všechny závažné krize, které eh, Evropská unie zažila v roce 2015, ať už to byla uprchlická migrační krize, eh, reforma eurozóny nebo Brexit. Ve všech těchto debatách jsme udělali určitý pokrok, ale určitě nedostatečný. Asi není pochyb o tom, eh, že rok 2016 bude také zastíněný těmito výzvami. Evropská unie teď prochází zátěžovou zkouškou. A co je na tom nejtěžší, je to, že ta zkouška se týká několika různých oblastí současně. Dnes bych chtěl nahlas a jasně říci, že neustanu, dokud nenalejdeme řešení u všech těchto problémů. Naše síla totiž pochází z naší jednoty. A udržení jednoty bude i nadále mým hlavním úkolem. Vážení poslanci, dovolte mi, abych se nejprve věnoval migraci a uprchlíkům, to je ta existencionální výzva Evropské unie. Pokud si vzpomínáte, už eh, několik měsíců jsem zdůrazňoval, nebo prakticky od začátku migrační krize, že neexistuje žádná dobrá alternativa před eh, ochranou hranic. To je podmínka sine qua non jakékoliv migrační politiky. Pokud nebudeme schopni hlídat vnější hranice Evropské unie, tak eh, jako politické společenství selžeme. Po prosincové radě můžeme být o něco většími optimisty než předtím. Debata nejvyšších představitelů se týkala prostředku a způsobu, jak posílit ochranu hranic. Všichni představitelé se shodli na tom, že ochrana šengenských hranic se bude vyžadovat obtížná rozhodnutí. A v tomto kontextu se, jsme se rozhodli rychle projednat návrh komise o posílení vnějších hranic, včetně e, vytvoření pohraničního sboru. To je teď priorita během zemského předsednictví a politickou dohodu na radě chceme uzavřít do června. Řecko eh, také eh, rozhodlo využít eh, služeb Frontexu při ostraze svých vnějších hranic. Přes politický pokrok, ale musím přiznat, že tady jsou jasné nedostatky v mnoha oblastech od vytváření hotspotů, u <clears throat> prověřování uprchlíků přes přesídlování a vracení uprchlíků. Akční plán s Tureckem, přestože je slibný, ještě pořád nepřinesl své ovoce. A já sdílím názor ehm, nizozemského premiéra Ruteho, že nám zbývají přibližně dva měsíce, abychom věci dostali pod kontrolu. Statistiky eh, eh, z vánoční období také nejsou příliš povzbudivé protože eh, nadále přicházelo více než 2000 uprchlíků denně do Evropské unie. Evropská rada v březnu bude tedy poslední příležitost, jak eh, dosáhnout toho, aby tato strategie fungovala. Pokud fungovat nebude, tak se budeme potýkat s vážnými dopady, včetně rozpadu šengenské oblasti. Všechny tyto eh, Eh, rizika této strategie jsou eh, vážná, proto bych chtěl apelovat na členské státy, aby ji implementovali plně. A nyní mi dovolte, abych eh, se zmínil o Spojeném království. V prosinci nejvyšší představitelé měli velmi konstruktivní debatu o otázce britského referenda. Premiér Cameron nastínil velmi podrobně svůj postoj, včetně, včetně volného pohybu migrantů vysvětlil svůj návrh týkající se čtyřleté čekací lhuty před eh, možností čerpání dávek, ale eh, také naznačil ochotu eh, zvážit jiné alternativy, pokud dosáhnou stejného cíle. Lídři vyjádřili svou ochotu ke kompromisu v této otázce a na základě této pozitivní debaty jsme se shodli na tom, že budeme hledat eh, řešení u všech těch čtyřech eh, oblastí, které předložil k jednání premiér Cameron. Jednak je to vztah k eurozóně, svrchovanost, konkurenceschopnost a potom volný pohyb a sociální dávky. Teď pokračuje práce ve všech těchto čtyřech oblastech a v tomto okamžiku my eh, spolupracovníci na tom o tom intenzivně jednají s komisí. Na další radě potom předložím konkrétní návrh týkající se vztahu ke Spojenému království. A chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že od samého začátku těchto jednání jsem dával jasně najevo, že nedojde k uzavření žádného kompromisu o základních hodnotách, jako je zásada nediskriminace a volného pohybu. Současně udělám všechno co bude v mých silách pro to, abych nalezl uspokojivé řešení také pro britskou stranu. Výsledek referenda je dnes eh, ještě nepředvídatelnější, než byl v minulosti. Čas eh, rychle běží a proto bych chtěl zdůraznit to, že musíme té dohody dosáhnout již během února. Není to nemožné. Dámy a pánové, Evropská rada také hovořila o boji proti terorismu ve světle teroristických útoků v Paříži. Tyto odsouzeníhodné kroky jenom posílili odhodlání Evropské unie bojovat proti teroristům. Lídři se shodli na tom, že budou operacionalizovat naši politiku, včetně sdílení informací o bojovnících v zahraničí s svým Europolu a Schengenského informačního systému a to také za součinnosti orgánů členských států. Bezpečnostní složky by měly provést analýzu rizik, pokud by to mohlo přispět k prevenci dalších útoků. Evropská unie již zvýšila objem informací o e, bojovnicích v zahraničích prostřednictvím svého protiteroristického střediska s tím, že každý členský stát přispívá svými údaji bez e, pozornosti se nám nepodaří efektivně eh, bojovat proti těmto rizikům a proto bych chtěl apelovat na všechny strany, aby co nejvíce spolupracovali. Vážení kolegové, Evropská rada byla také příležitostí pro nejvyšší představitele, jak vyhodnotit současnou situaci při budování energetické unie. Došlo k podstatnému pokroku eh, případě propojování mezi čínskými státy o trhu s plynem a s elektřinou, včetně částí Evropy, které až dosud byly izolované od zbytku Evropy. Když jsem ještě jako polský premiér přišel s tímto návrhem, tak to byl můj hlavní cíl, tedy dosáhnout lepšího propojení trhu. Dosáhli jsme tedy pokroku, ale e, ta práce na to musí dále pokračovat. Evropská rada požádala, aby se urychlo přijímání nezbytné legislativy, včetně transparentnosti na trhu s plynem. V debatě o energetické unii se hovořilo také o projektu Nord Stream 2. Některé z nich byly velmi kritické k tomuto projektu a také se hovořilo o podmínkách, které musí být splněny eh, u hlavních nebo těch větších infrastrukturních eh, energetických projektů. Tráme na tom, že všechny takové projekty musí být plně v souladu s cíly energetické unie. A jedno z nich je také evidentní podmínka, že všechny projekty musí dodržet veškerou evropskou legislativu, včetně třetího energetického balíčku. To jsou jasné podmínky pro to, aby potom tyto projekty mohly obdržet podporu a do evropských institucí. Nebo ať už je to právní, politická nebo finanční pomoc. A nyní eh, musí jednat Evropská komise, ale naše eh, cíle eh, byly vyjadřeny jasně a jsou souhladu také s postojem Evropského parlamentu. Lídři také poblahopřáli francouzskému prezidentovi Olandovu za úspěšné uspořádání konference COP21, kde byla uzavřena první právně závazná dohoda o klimatických změnách. A požádali jsme komise, aby eh, bylo vyhodnoceno, co tato pařížská dohoda znamená pro naše politiku v oblasti změny klimatu a energie. A na závěr, o, o to neméně důležité, důležitý bod bylo řešení ekonomických otázek. Představitelé potvrdili svůj závazek pokračovat eh, na dokončení měnové hospodářské unie na základě zprávy pěti prezidentů. Nemůžeme dále otálet s reformami v oblasti měnové hospodářské unie a ministři byli požádáni o to, aby urychlili svou práci v celé řadě oblastí, včetně bankovní unie. Evropská rada také zdůraznila důležitost prohloubení jednotného trhu v některých klíčových oblastech. Například u digitálně jednotného trhu a u kapitálové unie, to jsou naše hlavní priority. Vážení poslanci, na závěr mi dovolte, abych varoval před eh, alarmistickou retorikou ohledně budoucnosti Evropy se ani přílišný optimismus, ani přílišný pesimismus nepovede k výsledkům, které, které potřebujeme dosáhnout. V Evropě bychom měli především realističtí a sebevědomí eh, ohledně našich hodnot a našeho přesvědčení. Chtěl bych eh, připomenout eh, slavný citát Anoda Toybima, který říkal, že civilizace selhávají v případě nedostatku pozornosti a musíme si uvědomit, že máme veřejný mandát pro to, abychom dělali všechno, co je nezbytné. Děkuji, pane Tusku. A nyní za komisi pan předseda Juncker. Prezident. Vážený pane předsedo, vážené dámy, pánové. Eh, eh, po těch eh, dobře volených slovech, které přednesl předseda Evropské rady, kdybych měl stručně schrnout závěry poslední eh, Evropské rady, od migrace přes terorismus, eh, Evropskou měnovou unii až po Spojené království, včetně zahraničních záležitostí, pak bych řekl, že to přesně odráží situaci Evropy v krizi posledních eh, měsících jsme hodně mluvili o řecké krizi, o krizi uprchlíků a o dalších eh, krizích, ale ve skutečnosti Evropa eh, stojí před souborem celé řady krizí, kdy z vnějšku i zevnitř EU se rozvíjí celá řada faktorů a tyto krize probíhají současně. Evidentně se nacházíme ve velmi těžké situaci. Situaci, která žádá, abychom překonali národní hledisko a dívali se konstruktivně na eh, Evropskou eh, unii v solidaritě. Jestliže budeme chtít, pak můžeme najít solidární evropskou odpověď na všechny ty různé krize, eh, na které narážíme. Můžeme to udělat a musíme to udělat protože jen větší evropská solidarita umožní každé z našich zemí překonat své vlastní krize. Je to nevyhnutelné. Chceme-li eh, uchovat to, co jsme doposud získali, jako například náš vnitřní trh, či eh, další výhody. Je to nezbytné. Chceme-li také eh, přinést ty věci, které ještě chybí v naší jednotné Evropské unii. Evropská komise již předložila e, všechny aspekty, které je třeba řešit, aby se urgentně řešila e, krize e, uprchlíků. Kdyby to byly členské státy realizovaly, pak bychom dnes byli již v lepší situaci. A proto když slyším říci, že tady není evropská reakce na uprchlickou krizi, pak si myslím, že to současně pravda je a současně není. Pravda to není proto, že Evropská komise eh, usilovně ve spolupráci s Evropským parlamentem předložila všechny možné aspekty, jak reagovat na tuto situaci. Ale současně to i pravda je, protože tato reakce nebude efektivní a nepřinese výsledky pakliže všechny členské státy nepřejdou od slov k činům. Eh, někdy eh, se příliš rychle kritizuje Evropská unie a jak se říká, může za to Brusel. Eh, ti sami by se, ale tito kritikové by se měli sami podívat do zrcadla, protože Brusel to jsou přece oni také. Brusel to jsou přece také členské státy. To jsou také vlády členských států. Re, nedostatečná reakce EU je způsobena také tím, že se nedostatečně realizují závazky, které se společně přijímají. A to, co rozhodne Evropská unie, pak je přece na členských státech, aby urychlili své úsilí, aby eh, závěry nebyly prázdnými slovy, ale staly se skutečnými nástroji, které by uspořádaně umožnili evropsky zvládat migraci. A já ještě jednou v tomto parlamentu apeluji, abychom pokročili vpřed s veškerou přísností pro vytváření eh, evropských eh, hraničních a pobřežních stráží. Společné takovéto řízení krize, to nám umožní věci vyřešit, jinak Schengen nepřežije. Evropa s vnitřními hranicemi, tak jak to kdysi existovalo, eh, to bude velmi složité. Je dobře, že tyto hranice už neexistují uvnitř EU a nesmí se to změnit eh, mladí lidé, které jsou z generace Erasmus a generace internetu, ti tyto věci ani nepoznali a těžko se s tím smíří. Eh, ti přeshraniční pracovníci, kteří každodenně přejíždějí hranice za prací, ti se také nebudou radovat, kdyby skončil šengenský eh, prostor. A dopravní podniky také si nepřejí eh, utrpět finanční ztráty, které by vedly Eh, které by byly způsobeny znovu zavedením těchto vnitřních hranic. A také eh, obrovský eh, počet 57 milionů přeshraničních mm, doprav ručně. To všechno ročně, to všechno by opravdu stálo peníze, kdyby se to znovu muselo ehm, zaměřit na překonávání hranice. To by byla situace, která by šla proti zaměstnanosti, proti růstu. My musíme udělat vše proto, abychom šengenský prostor ubránili, uhájili. A přitom si musíme uvědomit, že toto je možné jen díky evropské politice zvládané migrace a proto brzy komise předloží své návrhy k legálním migraci a také svůj návrh revize dublinského nařízení. Pokud jde o ochranu našich hranic, pane předsedo, tady nestačí dívat se na vše z našeho pohledu. Musíme se rovněž dívat na hranice, které sdílíme z pohledu našich sousedů. A poté si uvědomíme, že je třeba zcela tvrdohlavě pokračovat krok po kroku a každý den v tom, čeho chceme docílit, nikoli pouze konstatovat velkolepé cíle. Je třeba pracovat na společných standardech, společně registrovat ty, kteří překračují hranici a my takto chceme spolupracovat s Tureckem tam už určité kroky byly podniknuty, které nám stěší a mezi jinými například mají eh, povinnost, vízovou povinnost pro Syřany eh, a rovněž eh, pomáhají syrským uprchlíkům, ubytovávají je, to jsou nesmírně důležitá předsevzetí Avšak ještě je třeba toho udělat obrovsky mnoho, abychom dokázali snížit počet uprchlíků. Akční plán musí být proveden stoprocentně a to urychleným tempem. A nyní eh, každopádně je třeba každodenně pracovat krok po kroku je třeba přicházet s konkrétními výsledky klimatické změny. To je takový důkaz, že Evropská unie dokáže být globálním lídrem. V Paříži pracuje Evropská unie velice usilovně. Pracovala a propracovala se k cíli, který chtěla, kterou chtěla dosáhnout. Nyní však začíná opravdová práce. Komise vyhodnocuje pařížskou dohodu, aby ji mohla přetavit v konkrétní kroky a iniciativy. V mezidobí se snažíme eh, přicházet s pozitivními příklady a prosazovat to, co už bylo dohodnuto, abychom dosáhli cílu pro rok 2020. Spojené království. Evropská rada konstruktivním způsobem diskutovala o čtyřech eh, těch takzvaných košících, které eh, předložila Velká Británie a ani e, jeden z nich se nesnažíme smést ze stolu, všechny bereme nesmírně vážně. Na druhé straně komise si přeje i spravedlivou dohodu s, Brit- s Velkou Británií. E, i Velká Británie je silnější v Evropě a zároveň Evropa je silnější, se trvá v Spojené království. Proto se snažíme opravdu usilovně dosáhnout našich cílů a e, proto rovněž e, spolupracujeme s kolegy z Rady. Závěrem, pane předsedo, bych rád vzdal čest ještě jednou. Vzdal čest usilovné práci této sněmovny. Já navštěvuji tuto sněmovnu už 12. měsícem a musím uznat, že tato vzájemná setkání vedou ke konstruktivním výsledkům a e, takové výsledky potřebujeme. E, když jsme potřebovali rychlost i flexibilitu, parlament byl na místě, parlament přišel s příslušnou reakcí a já e, věřím, že takto v tomto duchu budeme pokračovat i do budoucna, jak letos, tak i v příštích letech. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo komise. A nyní za Evropskou stranu lidovou pan předseda Weber. Eh, pane eh, pánové předsedové, milí kolegové, kolegyně. Když se podíváme na článek 16, tak eh, tedy podíváme se na 2016, nedíváme se s čistým optimismem. Migrační krize je pouze jednou z vícero krizí které zmínil pan předseda Juncker. Přesto bych se na začátku rád zmínil o něčem, co už jsem řekl na prosincové plenáce, totiž to, že chceme vnuknout optimismus obyčejným občanům. Vidím tady například paní Mogariny. Já jsem před několika dny byl hrdý jako evropský politik, když jsem viděl, že stojíte bok po boku iránskému eh, prezidentu, že se dokázalo dosáhnout dohody s Iránem, který už nebude přicházet s jadernými zbraněmi a já vám za to děkuji. Je to obrovská zásluha celé Evropské unie. Na páteční tiskové konferenci jsme se dověděli, eh, jak se číselně prezentuje Junckerův plán. Tisíce podniků v celé Evropě těží z těchto miliard, které jsme společně dali dispozici. Paříž jako symbol boje s klimatickými změnami je rovněž evropským úspěchem. Proto záleží na tom, abych, když chceme přesvědčit lidi, občany a dostat je na naši stranu, neustále připomínali tyto úspěchy. Diskuse o Velké Británii. Tady se domnívám, že premiér Cameron na radě prezentoval své představy v pozitivním duchu a našel mnohé spojence. Mnohé náměty, se kterými přichází pan Cameron, jsou náměty, které by Evropu vylepšily, pokud se jich chobí vše. Například konkurenceschopnost, inovativnost, lepší právní úprava, tedy eh, jít eh, velkým způsobem, přistupovat k velkým záležitostem, sektorem a e, zase jinak malým zneužívání sociálních dávek. E, s tím chceme bojovat všichni. Tady taky souhlasím e, s touto iniciativou. Na druhé straně chci potrhnout, že nebudu tolerovat, pokud by někdo chtěl nerovným způsobem zacházet s evropskými občany. Eh, v Londýně se silně hovoří o otázce neustále těsnější unie. Já ty starosti chápu. Eh, neustále více záležitostí přechází do Bruselu. Ano, o tom se diskutuje, ale prosím, seznamte se s celým textem. Totiž, když se hovoří o ever closer union, tedy stále těsnějším svazku, tak tam dále stojí of people, tedy stále těsnější sepětí lidí, občanů, občanů. To je vzkaz evropský. Po těžkých válkách, po konfliktech si přejeme, aby všichni občané stále těsněji spolupracovali a já bych se rád dočetl i v britské debatě eh, celý tento text, protože i Británie ráda pochopí, že po válce musí být mír. Samozřejmě, že jedním z vůnčích témat je migrace. Eh, v Sýrii eh, už zemřelo a v válce padlo 250 tisíc lidí. Eh, a bez nás se nemůže nic pohnout ku předu. Na druhé straně si uvědomujeme, že statistiky jsou obrovskou výzvou a že počty migrantů jsou příliš vysoké a že se musí snížit. E, to víme, ale milí kolegové, za svou politickou skupinu chci říci, že vítám, že komise přišla s celou řadu iniciativ. My dáváme zde slib, že je e, svižně zpracujeme, že se jimi budeme zabývat tak, aby Evropa překročila doporučila ke konkrétním krokům. Nyní jde o to, jak prosazovat to, na čem se dohodneme. Milí kolegové, 1,1 milionu osob připutovalo do Německa. Tak to tomu bylo v loňském roce a pouhý 40% jsou syřané. Tady opravdu se musíme postarat o to, aby ti, kteří nemají důvod prchat, nebyli Evropskou unii přijati, přijati a aby opravdu byli odesláni zpět. Další věc. Nezapomínáme na to, co se událo v Kolíně v silvestrovský večer. Chceme chránit občany a zároveň chceme, aby ti, kteří porušují zákon, kteří se nechovají v souladu s evropskými normami, například vůči ženám, budou co nejrychleji a rozhodně odsunuti. To musí být jasno, v tom musí být jasno všem. Pomoc v zemích původu, další téma Mm, tady to je apel na radu. Pokud se rada dohodne, že předá 3 miliardy eur Turecku a komise přichází s návrhy, eh, parlament mění eh, mm, rozpočet. Parlament se tedy zhostí svých úkolů a se smutkem registrujeme, že Itálie například není ochotna předat tyto peněžní prostředky, případně pouze za nějakých podmínek. To oslabuje image Evropy jako celku. Proto opakuji můj apel a rovněž poukážu na chování Matea Renciho ehm, Evropa z důvodu jeho chování přichází o důvěryhodnost. Tady jde nikoli pouze o nesplněné sliby, ale jde o nedůvěryhodnost, ze které těží eh, populisté a já doufám, že rok 2016 bude novým vykročením a lepší realitou. Děkuji. Eh, Pane Webře, pan Grapi, paní Grapine má jednu otázku na vás, prosím. Pane eh, Webere, možná si vzpomínáte, že v prosinci jsem vám položila podobnou otázku jako teď. Neustále nám dáváte rady a používáte velká slova, ale nemyslíte si, že to, co jste právě řekl o migraci a uprchlících, <clears throat> měla eh, mít na mysli Angela Merklová od začátku. Teď hovoří o těch podmínkách eh, a o slučitelnosti kultur, eh, to měla přece říkat od začátku. Ano, eh, já chci říct si výslovně, že kdyby v Sýrii eh, přišlo o život více než 250 tisíc občanů a prakticky 14 milionů lidí z této země uteklo, protože tady bombardování a destrukce, tak každý by si měl uvědomit svou zodpovědnost, že my právě jako křesťanský kontinent bychom měli pomoci těm lidem, kteří z, toho, z této země utíkají. Teď by měli naslouchat hlavně e, ti, e, kteří e, si myslí opak v Polsku. Musíme si uvědomit, že musíme definovat, co je schopnost přijímat uprchlíky. A ovšem je potřeba diskutovat. A teď za sociální demokraty pan Guerrero Salom na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Závěry posledního zasedání Evropské rady eh, Přesly zneklidnění a také zklamání. To je pocit, eh, které se opakuje po každém zasedání Evropské rady. Eh, ne protože by se nepřijaly rozhodnutí a doporučení. Ano, tady skutečně jsou ty důležité body, jako je migrace, terorismus a tak dále. Problémem ale je, že už v červnu a dále v říjnu eh, na zasedání Evropské rady a také v září a v listopadu na neformálních zasedáních rady se vlastně přece už tyto věci opakovaly. Vlastně se opakují stejné závěry. Připadá mi, jako bychom byli odsouzeni stále a znovu a znovu procházet stejným, eh, stejným normálním postupem. Sejdou se členské státy na Evropské radě, přijmou eh, tam rozhodnutí, pak se vrátí domů do svých hlavních měst a tam pak tato rozhodnutí neplní, nenaplňují. A to je prostě sisyfovský mýtus, který tady neustále prožíváme a stále se vracíme do výchozího bodu. Terorismus eh, pokračuje, aniž by se řešila otázka výměny informací. Dnes eh, pane eh, Juncker řekl, že vlastně to je jako kdybychom byli v roce 2001, jako kdyby to bylo v době, kdy eh, proběhly atentáty na New York. A e, to, co jako návrhy e, přednesl pan Juncker dnes, to vlastně opakuje stejnou věc. Boj proti nezákonnému financování. Nefungují hotspoty, nefungují e, další návrhy, zhoršuje se politický, sociální i hospodářský stav Evropské unie. A nezaměstnanost je stále vysoká, investice klesají a proto vlastně jsme jako Sisyfos, který je odsouzen k tomu, že znovu a znovu se vrací do výchozího bodu. A e, také jste to tady citoval, prosím, vyhněme se vlastní sebevraždě a chceme li eh, se vyhnout vlastní sebevraždě, eh, nesmíme dovolit ani, aby se stále opakoval Sisyfův mít. To by vlastně byla naše politická smrt. Děkuji, pane Vedano, za EKR, pan Orpen, pan van Orpen. Děkuji, pane předsedo. Velmi často se Evropská unie eh, zabývá tím, že hledá roli pro sebe a zachování svých institucí a pokračování politické integrace pokouší se o příliš mnoho a ve výsledku toho mnoho nedosáhne. Ve skutečnosti mnoho z těchto problémů, ekonomických, politických, bezpečnostních, jsou jenom důsledky eh, vlastních politiky Evropské unie. My vítáme podporu dalších vlád a rozumných poslanců v tomto parlamentu eh, k eh, britskému postoji. Příležitost pro změnu by měla být vítána s nadšením a europoslanci by měli být první, kdo, si, kdo by si měl uvědomit, že občan našich zemí nechtějí čím dál tím uší a pevnější unii. Chtějí, aby vlády měly na eh, vlastní zodpovědnost, aby Evropská unie své zdroje využívala efektivněji. Chtějí mít Evropskou unii, která redukuje byrokracie, odstraňuje překážky pro obchod a pro konkurenceschopnost a která eh, eh, rychle uzavírá dohody o volném obchodu se státy, jako je Indie nebo naši partneři přes Atlantik. Hodně nechtějí, aby eh, se Evropa nekontrolovatelně měnila přílivem lidí z jiných kultur. Naše státy by také měly mít právo upravit svoje systémy sociálního zabezpečení a mít větší flexibilitu eh, v tom, eh, jak přerušit platnost některých pravidel Evropské unie z důvodu bezpečnosti. Všichni si uvědomujeme, jak citlivá je politika Davida Camerona, který se snaží řešit problémy v uprchlických táborech na Středním východě. A možná, že komise by se také měla zabývat tím, jak snížit přitažlivost pro uprchlíky a také řešit problémy eh, v mezinárodním právu, jako jsou eh, eh, úmluvy o uprchlících a Eh, tak dále. Většina z nich přichází ze Syrie. Ale eh, vítáme také dohodu o eh, mených registrech cestujících v letecké dopravě, ale musíme jít ještě dál. Hodně. Spolupráce, kterou lidé chtějí, se nejlépe provádí mezi národními bezpečnostními složkami. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane van Ordene. A teď za liberály předseda Verhofstadt. Děkuji, pane předsedající. Musím říct, že jsem trošku váhal, zase mám zapojit do této eh, rozpravy, eh, protože se to stále vrací počtvrté popáté. Vlastně máme stejnou rozpravu a já souhlasím s panem že který použil velice přesně srovnání se Sisyfovým mítem. Ano, vždycky říkáme, potřebujeme toto, potřebujeme eh, stráž na hranicích Evropy. Kde je ta stráž? Přece už měsíce eh, to komise říká, předkládá na stůl rady, návrhy a my stále čekáme, kdy to bude a všichni ví, že to je přece první věc, co udělat. Registrovat, monitorovat, eh, zajistit naše vnější hranice. A když slyším pana Van Ordena, který chválí pana Camerona a jeho politiku k vůči uprchlíkům, no tak možná pojď se se mnou podívat, nebo s dalšími doprovolníky se pojďte podívat do těch táborů v Kale a nebo v Dunkerku, tam, kde jsou těhotné ženy, děti, kteří, kteří nesmí přijet do Británie a přitom tam mají už rodinné příslušníky, Nejsi, není jim dovoleno přijet do Británie. Tak to je ta otevřená politika konzervativní vlády. Já vám mohu říct, že to je hanba, když tam jdete a když vidíte, za jakých podmínek tyto lidé žijí, protože ono je jednoduché hovořit eh, o jižních hranicích eh, Evropy a nepodívat se na to, co se děje na západních hranicích Evropy. A mou obavou je, že po tom všem už eh, prostě nebude platit Schengen ve Švédsku, v Dánsku, v Rakousku, na Slovensku, v Maďarsku. Co se stane, když zítra Německo udělá to tež? To by prostě mohl být konec Schengenu. To by mohl být konec EU. Ano, jistě, to je to, co vy si přejete. Vy si přejete vrátit se do, ke svému britskému impériu, ale to už neexistuje. Realita je trošku odlišná. Realitou je, že dnes Eh, se věci rozpadají právě proto, že tady není dostatečná rozhodování u členských státech. Eh, to rozhodování na úrovni EU se odehrává. Rada se stále schází a já stále čekám, kdy se ta rozhodnutí naplní o eh, novém politice v oblasti migrace, o novém asilovém systému, o vnějších hranicích, o systému realokace o povinném systému realokace uprchlíků. A co se děje? Eh, něco přes 200 lidí bylo oficiálně realokováno z těch 260 tisíc eh, navržených míst Evropskou komisí. A všichni vědí, že i to je jen teoretické, protože v realitě je tady vlastně už milion lidí uvnitř EU, kteří přišli a potřebují nový systém. Já na vás apeluji, pane Tusku vy 18. Um, února budete mít zvláštní zasedání na Brexit. Já vám navrhuji jinou věc. Udělejte výjimečný eh, summit o migraci, protože Brexit může počkat do března. Myslím, že nejurgentnější věc, kterou je třeba teď řešit, je právě eh, ta otázka eh, k těm čtyřem důležitým bodům realokace, migrace, azyl a eh, ochrana hranic, tedy nová hraniční pobřežní stráž. Tyto čtyři body, ty je třeba urgentně řešit a není nutné se hned věnovat Brexiku. Prostě může se stát, že vlastně to už bude eh, eh, Může se stát, že Británie zůstane v Evropské unii, ale nebudeme mít žádnou Evropskou unii, protože ta se rozpadne vlivem těchto situace. Pane Verhofstadte, máte tady svobodnou volbu ohledně těch dotazů, které se na vás hrnou. Ono se v podstatě přihlásila celá UKIP, aby se vás na něco otázala, ale já budu pokračovat tím, že tady mám seznam a jako první se přihlásil pan Batten, takže on dostává slovo. Pane Verhofstadte, vy a já se na vše díváte z úplně opačných pohledů. Já však rád poslouchám vaše slova, protože vždy jsou jasná, upřímná a logická i když se svým obsahem totálně liší od mých názorů. Vy se domníváte, že těsnější integrace politická, hospodářská je dobrá a víte, oč jde. Já si nevážím těch na mé straně, kteří se tváří, že nevědí, oč jde, případně odhlížejí od problému. Ale nyní, když my máme v Británii referendu, tak prosím přijďte, argumentujte, abychom setrvali abychom měli upřímnou a jasnou debaty k tomu tématu. Ano, přijímám pozvání. I think that, that but the first já se domnívám, on se jako první samozřejmě zasmál pan Faráš. Tomu se to líbí, že se tady o tom hovoří, ale musíte ještě ve své logice pokročit dále. V jakém stavu bude například britská ekonomika, když nebude mít k dispozici evropský jednotný trh? Jaká bude, jaké bude postavení londýnské city, pokud už nebude evropským bankovním centrem, když 70 až 80 procent bankovních obchodů se koná v eurech. Já se domnívám, že je úplně jasné, že Británie musí se trvat v Evropě. Nemůžete otočit dějinami zpět a tvářit se, že e, v Evropě nemůžete být. To nedává žádný smysl. A nyní za sjednocenou levici paní Cuber. U centru resposta que o Conselho aqui dá ao drama dos Eh, Evropská eh, rada reaguje na eh, otázky krizí a tady se dívá na určité mechanismy. V otázce migrační krize je tady otázka navrhovaných hotspotů, kam se budou koncentrovat Uprchlíci budou registrováni, identifikováni a pak budou probíhat další operace. 3 miliardy eur Turecku, výjimkou za to, že se bude řešit otázka migrace. A jaké podmínky budou zajištěny, aby tady byla zaručena důstojnost lidí? Problémem je, že Evropa se dostává do situace, kdy vlastně se eh, stále prodlužuje tato situace krize ve Středním východě. Frontex, Europol se mají zabývat otázkami bezpečnosti a eh, tady se některé věci v závěrech neobjevují. Je tady zapotřebí vytvořit legální a bezpečné cesty aby se našlo humanitárně přijatelné řešení. Děkuji. Děkuji za zelené. Má slovo paní Ulrike Lunaček. Děkuji, vážený pane předsedo, vážení kolegové, eh, vážení návštěvníci. Summit v prosinci eh, obsahoval nebo vedl k minimálně určité kritice s tím, že krizový management eh, uprchlické krize eh, nefunguje. A to by mělo vést ke zlepšení. Ale to, čeho jsme svědky teď, asi o měsíc později, je to, že tento krizový management v uprchlických táborech nebo eh, v uprchlické otázce dále nefunguje. Ty hotspoty pořád ještě nebyly zříceny. Přerozdělování že azyl také nefunguje. Předpokládalo se, že jich bude 160 tisíc, ale prakticky jich jenom 200. To vůbec nestačí proto, aby občané mohli věřit v tomu, že tady společně v Evropské unii jsme schopni něco řešit. A předseda rady Tusk, eh, předseda rady Tusku, já souhlasím s panem Frosatem, já si myslím, že ten příští summit by měl být konečně ten summit, kde řekneme, že eh, všichni musíme jednat společně, že není rozdíl mezi Bruselem a členskými státy a že pouze společně můžeme vyřešit eh, tyto problémy, protože jinak se stane to, že budou znovu zavřeny šengenské hranice a to je eh, spirála eh, šikany. To znamená, že se vyprovokují různé nacionální požadavky. Já vám mohu uvést příklad vlastní země Rakouska a k tomu se stavím velmi kritické. Tady se hraje cynická hra, čím více hranic, tím více tlaku se vyvíje na Řecko a na základě toho Eh, eh, rychleji najdeme řešení, ale to je přece cynické, tak to nemůžeme eh, dělat. A já si myslím, že Brexit může ještě chvíli počkat. Děkuji vám, paní Lunáček. A teď za FDE bude hovořit pan Faráš. Well, thank you. And I'm looking forward Děkuji. Já se těším na příjezd pana Verhofstata, aby se účastnil debaty o Brexitu. Vaše eh, velice procítěná obhajoba Evropské unie je určitě upřímná a liberální demokraté určitě eh, budou velice rádi. Už je to více než měsíc od posledního zasedání Evropské naty a ono eh, přece v tom měsíci došlo k řadě věcí. To je jako rok v politice. Máme apel paní Merkelové, který vyvolal eh, lavinu. Eh, byli jsme varováni, že překračující hranice bez kontrol mohou být nebezpečím. Bylo všeho zneužíváno. No a pak nastal Silvester. Um, Mnichov hlavní nádraží uzavřeno z důvodu teroristické hrozby a e, výzvědné informace ze Syrie a z Iráku. Stejné nádraží, kde v září e, byly e, plakáty Vítáme uprchlíky. Ta ironie mi neunikla. A nyní se podívejme do Kolína, kde vidíme až tisíc mladých mužů, kteří v ulicích sexuálně obtěžují ženy ehm, asi nejostudnější incident veřejné mm, prostoru posledních les. A pak ehm, snaha tisku, médií, vlády vše ututlat a pak dokonce někdo, že nám se snaží eh, tvrdit, že by se měli chovat jinak a jinak oblékat. To je opravdu urážlivé. Dokonce se tomu v Egyptu říká už samostatným pojmem, protože už je to pro tyto lidi součást každodenního života a my um, přece musíme sebrat obdvahu a jasně říci, že něco takového nikde v Evropě nepřipustíme a postaráme se o to, aby k tomu nikdy v budoucnu už nedošlo. Nyní další evropský summit kde má pan Cameron dále vyjednávat. Určitě v menších záležitostech dojde ke kompromisu, například k sociálním dávkám a určitě znovu bude mávat kusem papíru, když se vrátí do Británie a bude nám vykládat o britských vztazích. Ale co se mu nepovede, to přivést zpátky do Británie ostrahu hranic. Tito mladí lidé z Kolína za pár let už budou mít unijní pasy a budou moci cestovat do Británie a to nám musí dojít. V Daily Telegraphu um, analytika Alison, analytička Alison Pearsonová říká, po Kolíně eh, se u britského referenda nejedná o nic méně než o bezpečnost britských žen. Musíme hlasovat pro právo našich dcer a vnuček eh, chodit po ulicích tak, jak si přejí, usmívat se, zbavme se pekla a já doufám, že rok 2016 bude naším rokem, kdy toho dosáhneme. ich muss zunächst um folgendes bitten. Chtěl bych poprosit o následující. I na paní Lunáček byla jedna modrá eh, karta, bohužel jsme ji přehlédli, tak se k tomu ještě vrátíme, ale nejprve k tomu, co říkal pan Faráš, e, tomu bych chtěl položit otázku pan Frhovstad. Já chci říct, že to sexuální obtěžování, eh, jeho strana Eh, tady má svoje eh, určité výsledky, takže by o tom měla vědět nejvíc. Je to eh, rozumné jednání, měli bychom přece být všichni rovni, měli bychom navzájem si prokazovat respekt a slušné chování. Ještě jste mi, pane Farage, nedal příležitost, abych na to nějak reagoval. Ale vy jste se eh, eh rychle chopl znovu slova. Pane Frhovstate, měl byste asi vysvětlit eh, tu vaši poznámku o sexuálním obtěžování. Pokud ne, tak eh, budu požadovat Eh, plnění eh, dodržování jednacího řádu. Paní eh, van Štorch se přihlásila, aby položila otázku paní Lunáček. Ano, to je pravda. Jenom krátká otázka, paní Lunáček, mezi Rakouskem a Německem, týká se ta Rakouska a Německa. Kde si myslíte, že od jakého počtu migrantů může Německo vracet eh, uprchlíky na hranici v nějakém konkrétní čísle. Může to zaokolit na milion. Ani pan Stork, vy víte přesně, že ptát se na přesná čísla prostě nefunguje. Jak to chcete dělat? Kdyby eh, se to stalo, kdyby jsme řekli v Německu už je milion a že teď ten první nad milion bude poslán zpátky, to přece nemůže takto fungovat. E A nyní za EMF paní Mayer. Děkuji, pane předsedo. Závěry Evropské rady Eh, jsou vlastně stejné jako eh, dřívější. Celá řada věcí se objevuje na papíře, ale pak se nerealizují v praxi. Evropská elita stále nepřinesla odpověď a vidíme to také v informacích, které eh, se nám dostávají v posledních dvou týdnech. Další Eh, žadatelé o azyl eh, v lednu 2016 více než eh, v lednu 2015. V Nizozemsku, v Německu další dále mm, teroristické útoky v Istanbulu. Došlo v Dortmundu k útoku na transexuály. Jeden nizozemský poslanec byl předmětem útoku v Kale. Mnoho teroristů, ale mnoho obětí. A Eh, řada eh, apelů na to, aby se zavřely nizozemské hranice, eh, protože si chceme uchovat kulturu, prosperitu a nemůžeme se vzdát všech těchto hodnot. Děkuji, paní Majer. A nyní za nezařazené pan Zarianopoulos. Μια ενιαία γραμμή διαπερνά αποφάσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Děkuji. My celou dobu posloucháme stejné závěry na HIT rady prohloubení spolupráce a zároveň podpora velkého kapitalismu, což automaticky vede ke snižování mm, penzí, eh, sociálních dávek a sjednocování trhu. Hovoříme zde o eh, antiteroristických krocích, ale pravým pozadím je dostat se na nové trhy, na, k novým zdrojům energie, což vše pak vede k schudnutí populace, k nezaměstnanosti, k uprchlické krizi. Zmiňujete hotspoty, zmiňujete nějaká údajná řešení, eh, ke kterým Evropská rada dospěla, ale přece většina těchto um, migrantů buď bude žít v příšerných podmínkách, nebo zůstane někde v Řecku, nebo případně se utopí na širém moři. Potřebujeme přece společné pohraničníky, podporu všech členských států, tak abychom dokázali ochránit rovněž občany strany mé země, Řecka. E, Všimněme si rovněž, co se děje na řecko-tureckých hranicích. Evropská unie kapitalistů se nemění. Je třeba více naslouchat občanům. Děkuji, e, pochopil jsem správně, že se hlásíte k pořadu jednání, pane Verhofštate. Eh, vy jste se měl zeptal a já vám odpovídám. Pokud si vygooglujete pojmy UKIP a harassment, tak najdete v Google mnohem eh, celou dlouhou řadu příkladů tohoto chování. Děkuji za informace a nyní pan Lamasur za EPP. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, buďme upřímní, tváří v tvář migračnímu problému jsme všichni neuspěli. Především členské státy, ať ty velké nebo ty malé ať ty otevřené nebo ty uzavřené. Země mimo Schengen, stejně jako země v Schengenu. E, samotná Evropská unie. Problém realokace uprchlíků se týkal pouze 10 celkového počtu skutečně vstoupivších lidí. A jak bylo před chvílí řečeno, realizoval se e, zhruba v jednom promile Eh, jaké poučení vyvodit? Je to jasné. Eh, nacionální egoismus nefunguje. To už není řešením, to není variantou. Členský stát nemůže současně eh, odmít přehazovat na své sousedy problém a současně obracet se na své sousedy a žádat o financování z Evropské unie pro veřejnoprávní projekty. Není možné se rozhodnout, že přijmeme všechny, kdo k nám přijdou a pak volat popad na partnery, aby, se, aby sdíleli toto břemeno. Která z členských zemí může doufat sama samotinka, že vyřeší problém eh, v zemi původu, ať už je v míru nebo ve válce, ať už je to země transitní, jako je Líbie nebo Turecko. Eh, pane předsedo Evropské rady, jak by bylo možné chtít tvrdit, že jsme svrchovanou instancí EU eh, e a dovolit, aby lidé, kteří se vrátí domů, se budou sami chválit, jak nere- nerealizují přijatá rozhodnutí. Budeme-li takto rozděleni, pak budeme trpět všemi těmito problémy. Sjednotíme-li se, budeme mít možnost vše vyřešit. Je čas na emoce, je čas na rozum a je čas vrátit se k tomu, co by mělo být první povinností nás volených představitelů a to je odpovědnost. Děkuji vám, pane Lamasur. A nyní paní Fajon na dvě minuty. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jedna krize stíhá druhou v Evropské unii po prosincové radě. Nemohu být optimistická, když hovoříme o migrantech a uprchlících. Problémy jsou všude. Při navracení uprchlíků, při poskytování přístřeží, při spolupráce s Tureckem a dalšími zeměmi. Vyzvala jsem zástupce vlád, aby odstranili ploty a namísto toho vznikly ploty další. Namísto tolerance jsme čím dál tím méně tolerantní. Občané, lidé jsou plnění, mají plno obav, obav z toho, že evropská solidarita prostě neexistuje. Mají obavy z toho, co se stane na jaře, až mnoho uprchlíků se vydá do Evropy v ještě silnějším proudu. Před několika dny Evropská, před několika lety Evropská unie dostala Nobelovu cenu za mír. Ta by nám měla být motivací k tomu, abychom se jí semkli a něco podnikli. Je skutečností, že žádná jednotlivá členská země není schopná zvládnout sama tuto výzvy. Musíme něco učinit a pokud budeme pouze pesimističtí, tak to k žádným výsledkům nepovede. Musíme jednat společně, nesmíme být egoističtí či národně radikální. Možná bychom spolu měli více hovořit, více diskutovat a společně více činit. Jsme v obtížné situaci, je ostuda, že celé týdny i v této instituci opakujeme stále totéž a nic se neděje. Mohla by to být eh, politickou sebevraždou, ale pokud neučiníme vůbec nic, tak nebudeme mít již ani žádnou EU. Děkuji paní Fotiga. Eh, děkuji za slovo. Rada musí vypracovat vazbu mezi teroristickou hrozbou a e, přílivem uprchlíků. Byli jsme totiž svědky některých šokujících příkladů této vazby v poslední době. Spojené království má velký zájem, pokud o vztahy mezi členskými státy a institucemi. Na minutu González Peñas. Eh. Děkuji. Tento týden končí evropský semestr, který byl poznamenán finančním převratem v Řecku. Lekce z odvahy řeckého lidu byla ukončena ponižujícím memorandem EU. Nemá-li růst euroskepticismus, musíme eh, si uvědomit, že nemůžeme mít evropský projekt, v němž se seškrtávají sociální práva, rozvíjí TTIP a měli bychom naopak hájit eh, sociální a lidská práva. Evropa, v Evropě je stále více nerovností. Je to Evropa dvou rychlostí, kde země jihu se stávají občany druhé kategorie jako morální autoritu může mít předseda komise, který je vyšetřován kvůli tomu, že podporoval eh, nadnárodní společnosti a jakou může mít morální autoritu k tomu, aby doporučoval Španělsku, jaké, jakou si má zvolit vládu. Stále více peněz se používá na posilování hranic místo toho, aby se používaly na posilování práv. Děkuji, paní Ferrara, na dvě minuty. E Děkuji, paní předsedkyně. Rozkol, nedůvěra jsou i nadále reakcemi členských států na témata, jako je bezpečnost a migrace. I dnes, pane předsedo Juncker, jste hovořil o četných krizích a řekl jste, že někteří velmi rychle kritizují Brusel, namísto toho, aby se podívali do zrcadla a kritizovali svou vlastní vládu. Pan Juncker se takto obracel na italskou vládu. Z novin jsme se dozvěděli, že jste eh, byl poněkud rozhořčen pozicí pana Renciho, protože se zdá, že není přiměřeným eh, partnerem pro vyjednávání Bruselku. Brusel pro nás zhnutí pěti hvězd, to není nic nového. My tomu říkáme již dlouho, že ta vláda není eh, schopná něco učinit pro potřeby občanů občanů, jak na nárovni, tak na evropské úrovni. Divíme se tedy, jak je možné, že Evropská komise to zjišťuje až nyní. Ale nejde pouze o nedostatečný dialog eh, pane Junckere mezi vámi a panem premiérem Rencim. Tady je i nedostatečný dialog mezi vámi a občany. Občani, kteří jsou již unaveni. Občani, kterým jsou vnucovány politiky, o kterých si myslí, že jsou pouze špatné že z nich nic dobrého nevzejde. Tato nedůvěra, toto nepochopení, nechápání rozhodnutí, která se přijímají na institucionální úrovni. Toto vše je velký problém. Eh, mnoho rozhodnutí se také přijímá za zavřenými dveřmi. Občané neví, jaké postoje zastával ten či onen konkrétní členský stát, což je porušením přímé demokracie v Evropské unii a je pak velmi obtížné chápat, co se vlastně odehrává, co se děje a čí zájmy se vlastně chrání. Pane předsedo Junckere, pane předsedo Tusku, já vás prosím, prosím, abyste nám to vysvětlili lépe, abyste nám řekli, jak přesně se věci mají. Budu velice vděčná za odpověď. Děkuji, paní Bicoto, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyni milé kolegyně milí kolegové. Jsem poněkud zmatená a mám velké obavy, přes, neboť před několika měsíci nám zde bylo řečeno, že migrace je velkou šancí pro Evropu a ne se, se pomalu začíná říkat, že migrace je problém. A namísto toho, abychom o tom problému hovořili, tak se nic neděje. V posledních měsících do Evropy přišlo více než jeden milion migrantů a ten proud je čím dál tím silnější. Eh, se svým, pomocí svého rozhodnutí jste uvrhli v Evropu v chaos. Naše města jsou eh, pod útokem tisíců nelegálních migrantů. Chtějí, abychom je přijali, ale naše zákony jsou jim jedno. Myslí si, že mohou dělat, co chtějí a to, co, k čemu došlo v Kolíně, je v podstatě důkazem toho, že Evropa stroskotala v této otázce nekontrolovaného přísunu migrantů. A nyní se tedy hranice opět zavírají. E, použijete tedy svých zdrojů pro to, abyste nějak chránili občany, abyste jim pomohli, a ne abyste pomáhli těmto zdánlivým uprchlíkům. E, je třeba, aby byla jasná pravidla, nesmíme tady neustále pouze opakovat nějaké blabla, které zde často slýcháváme. Děkuji vám. Je třeba čelit problémům migrace a terorismu, ale na to bychom asi museli změnit komisaře a změnit radu, protože jinak nadále budou umírat nevinní, nadále se budou slibovat 3 miliardy eur Turecku, které stále podporuje um, um, islámský stát. Takže je třeba si toto uvědomit. Jak je to s plánem na relokaci uprchlíků Teď eh, se bude vytvářet Evropský pohraniční sbor, ale my už toho máme plné zuby poslouchat ty vaše uh, hlouposti. Kolik ještě budeme potřebovat času a peněz na to, abychom se vrátili do normální situace? Eh, uvědomujete se význam otázek, jako je subsidiarita, přiměřenost? Hranice spadají do kompetence členských států. V Itálii se teď hovoří o zřízení evropského námořnictva a uvidíme, eh, zda to bude i v Egejském moři. Děkuji. Nyní pan González Pons na minutu 30. Děkuji vám, paní předsedající. Pro Evropskou unii začíná velice složitý rok, to je jasné. Staré problémy přetrvávají, jak říkal Enrique Guerrero, ale některé mají novou tvář, třeba útok na ženy. K němuž došlo ve středu Evropy nebo nárůst rasismu a xenofobie. Také ale máme nové problémy jako postup, který zahájila komise vůči Polsku ohledně ohledně ochrany právního státu. Pan Tusk jako předseda rady by možná mohl tomuto parlamentu říci názor rady, protože jsme o tom nic neslyšeli od rady a ani od komise. Nechci hádat, ale myslím si, že v tomto roce budeme nadále hovořit o migraci, protože neskončila válka v Sýrii po zimě přijdou nové vlny uprchlíků, protože členské státy neuplatňují společnou politiku k uprchlíkům. Nechci hádat, ale asi budeme dále mluvit o terorismu, protože ten je neustále bezprostřední hrozbou. A nezdílíme informace. Už došlo ke dvěma vážným atentátům. Připomínám devět Němců, kteří zahynuli v Turecku. Nechci hádat, ale asi budeme hovořit dále o zaměstnanosti, o ekonomice, o jednotném trhu a o fiskální a měnové unii. Budeme také hovořit o Číně. Myslím, že bychom měli eh, také mluvit o Spojeném království, protože Evropa bez Spojeného království ztratí, ale Spojené království bez Evropy také ztratí. A je třeba to jasně říci i britským přátelům, tak jako to oni řekli i Skotům. Předsedkyně, pane Konzálezi, je tady na vás modrá karta od pana Rubiga. Pane Gonzálesi, prosím poslouchejte mě. Pan Rubik vám chce položit otázku. Eh, přijímáte tuto otázku? Děkuji mnohokrát. Myslím si, že je zásadní se podívat na to, jaké jsou strategie v uprchlické krizi mezi Španělskem a Řeckem. Jaký je ten rozdíl? Neměli bychom tady někoho paušálně soudit, ale podívat se na to, kde se dodržuje právo a kde se zejména prosazuje evropské právo. Mohl byste se k tomu krátce vyjádřit? Je velice důležité, aby komise odvedla svou práci v oblasti uprchlíků. Ona tak činí. Je důležité, aby rada brala vážně potřeby Evropanů a doufám, že tak učiní. Ale především je třeba, aby členské státy uplatňovaly rozhodnutí Evropské unie a zatím to tak nečiní. Děkuji a nyní má slovo paní Rodriguez na minutu 30. Yes, uh, Ano, tady skutečně jde o překrývající se krize. Ale měli bychom jasně identifikovat ústřední problémy, které je třeba řešit, chceme-li zachovat Evropskou unii a unii Evropanů. A podle mě tyto ústřední problémy jsou zvládání uprchlické krize na jedné straně a na straně druhé snížení nezaměstnanosti. Tyto dva problémy musíme řešit ruku v ruce. Tři velké investiční iniciativy se rýsují a jsou to iniciativy, které by měly vytvořit mnoho nových pracovních míst pro mladé lidi. Jednak musíme vytvořit skutečné evropské hranice. Za druhé, přizpůsobit naši společnost tak, aby integrovala uprchlíky. A za třetí, spolupracovat se zeměmi původu, abychom zvládali toky uprchlíků. Takže vytvoření té hranice, skutečné evropské hranice, jde o fyzickou infrastrukturu, logistiku a software. Dále přizpůsobení uh, našich občanů, to je také velká iniciativa, Eh, bydlení, plánování, ale ta, za třetí také inkorporace začlenování. Mnoho mladých lidí se může účastnit takového procesu. Takže to je plán, kterým bychom, eh, který bychom měli vytvořit. Děkuji. A paní Albiol Guzman na minutu. Děkuji. Dnes na plenárce předseda Evropské komise pan Juncker, komisař pan Avramopoulos a pan Tusk, předseda Evropské rady, by měli podat demisi. Demisi kvůli neúspěchu řešení uprchlické krizi. Demisi kvůli tomu, že návrh Evropské komise přijat, přijmout 160 tisíc lidí eh, se redukoval na směšné číslo 262. Měli by podat demisi, protože za jejich zodpovědnosti tisíce Tisíce lidí se topí ve středozemním moři a další přežívají v nelidských podmínkách v táborech. Evropská unie se dnes stala nesolidárním a krutým prostorem. Návrh eh, rady je 3 miliardy eur pro Turecko aby tato země odvedla špinavou práci, aby zabránila tomu, že uprchlíci se dostanou do Evropy, aby se solidarita nechala v rukou vlády, která systematicky pošlapává lidská práva. Třikrát víc věnujete na útisk uprchlíků v Turecku než na humanitární pomoc. Další důvod pro to, abyste všichni tři podali demisi. Děkuji. Nyní pan Lundgren na jednu minutu. Tak för ordet, herr talman. Ett år som varit fullt av misslyckanden ligger bakom. Děkuji, paní předsedkyně. Byl to rok plný neúspěchů. A nyní máme nový rok, který je plný možností, ale pravděpodobně dojde k dalším neúspěchům, k našemu selhání v naší práci. Zdá se, že tady čelíme plné anarchii téměř biblických rozměrů. A navíc se zde pouští lidé bez jakékoliv konkory, dále čím dál větší počet atentátů, útoků, sexuální obtěžování a znásilňování v takové míře, v jaké jsme to v Evropě ještě nikdy nezažili. Ptá se, Bám se vůbec, abychom měli nadále platit náš plný finanční příspěvek do rozpočtu EU. Pan Tusk Pane Tusko, pane tu Junkere, vy máte velice vysoké platy. A když se podíváme eh, na to, jak to vypadalo od července minulého roku, tak tam byly vyplaceny velice vysoké částky. Jak vůbec můžete důvěrhodně zastupovat eh, občany v Evropě? prosinci sexuální obtěžování a znásilňování žen nebylo eh, na pořadu jednání a na žádost Německa i opět není na, na pořadu jednání. Eh, veškeré liberální společnosti se proto obratí, obrací proti masovému přílivu uh, přistěhovalců. Jsou kamenovány um, ehm, uh, eh, LGBT uh, trans osoby uh, v Německu, jinde jsou napadány um, dívky ve školách. A Někteří starostové posílají uprchlíky autobusy paní Merklové, ta je pak posílá zase zpátky. Angela Merklová eh, přivítá 800 tisíc, ale teď jich je přes milion, přichází jejich rodiny. To je potenciálně 10 milionů. Pak mohou využít těch eh, pasů a přestěhovat se do Spojeného království. A to je přesně tedy případa, případ eh, nás, anebo třeba do České republiky. A my, co děláme? Eh, neděláme nic, postavíme eh, nějaké kontejnery a nic dalšího se nestane. Je to prostě ehm, střed civilizací. Pan Kifalogenis na minutu a půl. Děkuji vám. Tyto migrační toky eh, pokračují ve stejném tempu. Dva migranti na jednoho uprchlíka. A Je to vlastně případ eh, lidí, kteří se dostávají do Evropy přes Turecko, z Magrebu, z Maroka eh, a eh, snaží se vlastně dnes jít přes země, které nepotřebují potom výzum do Evropy. Lidé se přemysťují i nadále, i nelegální běženci za posledních několik týdnů to znamená od počátku roku 2016, už několik lidí zahynulo v Egejském moři, včetně mladých lidí a dětí. Je třeba zastavit konflikt v Syrii, aby se uprchlíci mohli vrátit domů a aby mohl být zajištěn bezpečný pobyt u nich doma. Nemůžeme jen tak náhodně přerozdělovat do různých zemí EU. Potřebujeme solidaritu, ochranu vnějších hranic EU a také vnitřních hranic, aby byly chráněni i naši občané. Děkuji. Pan Fleckenstein na dvě minuty. Paní předsedkyně, milé kolegyně a milí kolegové, situace se zhoršuje i u nás v Německu, neboť lidé si dobře všímají toho, že zdánlivě, nebo že se zdá, že patrně to nezvládáme. A když říkají my, tak bohužel ukazují na Brusel a ne na hlavní města členských států. A my máme povinnost dokázat, že to zvládneme. Momentálně němečtí ministři již eh, jsou v rozporu s paní kancléřkou. Ti říkají, že je třeba zavřít hranice nebo no, mít alespoň nějaký plán na uzavření hranic. Přitom všichni víme, že když se zavřou hranice, tak to žádný problém vůbec, žádný problém nevyřeší, ale vytvoří to další dodatečné problémy. Pokud chceme ovšem přesvědčovat, skutečně tak musíme doma nabízet více, než to, co mohou nabídnout po této rozpravě. Když odjedu domů a řeknu, že zde hovořil pan Tusk a řekl, že jsme hovořili o velký, veškerých velkých krizích, že jsme měli konstruktivní diskusi s panem Cameronem, že musíme posílit vnitřní trh, že jsme se zabývali energetickou unii, e, to lidé nechtějí vědět. Oni chtějí přesně vědět, co se bude dělat. A proto si myslím, že bychom měli skoncovat s takovými to rozprávami. Nepotřebujeme žádné informace ze setkání rady, když nám pouze říkají, zabývali jsme se tím, to jim věříme, ale my chceme vidět výsledky. Možná, pane předsedu Tusku, potřebujete něco, jako papež. Eh, všechny je zavřete, zavřete je a prostě propuste je teprve, až budete mít konkrétní výsledky, až bude moci stoupat ten bílý dým. Ale setkávat se takto pravidelně a vypravovat si o tom, že problémy přetrvávají, k tomu radu a samity nepotřebujeme. Děkuji vám za způsob, jak jste včera zvládl velice obtížný úkol, neboť my potřebujeme demokraty, diskusy a včera k tomu dobře, velmi dobře přispěl. A pane Velkenštany, je tady modrá karta, akceptujete ji? A takže říkáte ano. Tak pan Užastovský. Předsedající, e, pane pošle, pan Děkuji. Pane spochybnil investice do posílení externí hranice. Ale pokud nebudeme hájit externí hranici, no tak co ještě další zbývá? Jaké je vaše doporučení? Vy máte plná ústa kritiky vůči ostatním, ale co si myslíte, že bychom s tím měli dělat? Odpověď sociálních demokratů je odpovědí, kterou dal tento parlament. Musíme chránit vnější hranice nebo je kontrolovat. Pouze pak budeme mít dobrý důvod pro to, abychom se mohli vzdát eh, toho, že by došlo ke zničení Schengenu. A to je vlastně úkol který musí vedoucí státu a premiéři hlavy státu společně prodiskutovat, jak to udělají konkrétně. A kdo tady nechce do toho přispět, tak si musí dobře rozmyslet, zase tady cítí doma v Schengenu, protože když všichni začneme zahvídat naše hranice, tak i žádný Schengen nepotřebujeme a pak již nepotřebujeme ani tuto rozpravu. Paní Vilmot na minutu a půl. Údajně to má být minuta a půl skutečně se mi srdce chvě, když znovu eh, hovoříme o problému eh, Davida Camerona místo problému Evropské unie. Je důležité ovšem, aby byla zasažena dohoda. Ne proto, že bych podporovala Cameronovo vyjednávání, jeho priority nejsou mé priority. Třeba kde jsou návrhy na skončení těch eh, mezer v pracovním právu, které umožňují zaměstnavatelům vykořišťovat zaměstnance nebo je, jaké je to s těmi některými dalšími návrhy, které už nejsou na stole. Proti Evropané tlačili na útok na evropskou legislativu po, v oblasti pracovních práv. To by podkopalo přínosy které mají naši lidé z evropského členství. Ale o těchto tématech už se nejedná. Tak nám prosím pomožte eh, zajistit, ať eh, zůstane Británie v Evropské unii, protože toto referendum bude o pracujících lidech. Eh, například někdo, kdo pracuje na částečný úvazek, ale bude mít eh, přesto stejná práva. To je otázka života a smrti. Zaměstnanci ve velkých a malých podnicích, jejich eh, existence závisí na obchodu s Evropou. Tito pracující skutečně se nebudou mít ze žádných okolností lépe mimo Evropskou unii. Proto dohoda musí být a musí být brzy. Jedině tehdy budeme moci přistoupit k referendu a ukončit tu špatnou nejistotu, která je nedobrá pro nás a i pro Evropskou unii. No, byla to minuta a půl. A nyní paní Toja na minutu. Děkuji. Mnohačetné krize v Evropě v sobě skrývají riziko toho, že se Evropa zhroutí. Jsme si tohoto rizika velice dobře vědomi a proto chceme učinit vše, tak jak to jste řekl vy, pane předsedo, že učiníte vše pro to, abyste zachránil Evropu. My jsme Evropou dneška, ale musíme také položit základy pro Evropu budoucnosti. Musíme Eh, prostě, aby naše vlády udělaly to, co v oblasti migrace slíbily, eh, aby tady a v dalších oblastech eh, chceme mít solidární a progresivní Evropu. Jsme zastánci Evropy, jsme ctižádostiví, vyhráli jsme volby pro program růstu, ne toho, že budeme Evropu pochybňovat. Chceme znovu ošivení, růst a chceme dostat našim závazkům a slibům. Jistě, Někdy člověk musí prostě spadnout hluboko, aby se mohl znovu narovnat a vstát a narovnat se. Ale co vlastně znamenají tyto informace pro Itálie? Často se vše přikrašluje, když se hovoří o nás, o naší vládě. My si přejeme důvěryhodnost Evropy a ty, ta rizika Eh, tady vlády chtějí politiku úspor, eh, občanům se to nelíbí, vede to k velké nerovnováze. My si přejeme sociální agendu práce a sociální agendu. Řečnice je přerušena. Děkuji paní Tojo. Paní Garcia Pérez na minutu. Děkuji, paní předsedající. Pan Tusk ve svém vystoupení říkal, že Evropa je silnější, než si myslíme. A to je právě ten problém, nedostatek důvěryhodnosti, protože i my, kteří jsme tady dnes a kteří hájíme evropský projekt, eh, tak nám dá dost práce vlastně vysvětlovat a odůvodnit evropský projekt. Dnes eh, migranti jsou na prvních stránkách novin, ale nezapomínejme na takovou um, ostudnou otázku. Na co čekají vlády? proč vyčkávají s relokací uprchlíků, kteří čelí extrémním teplotám v tábore? Představte si, že jste v jejich kůži, představte si, že by to byly naše děti, které by byly v této situaci. A obracím se na radu, obracím se na národní vlády. Přestaňte eh, v nás vzbuzovat tento pocit hamby a plňte své povinnosti. Problému je hodně a řešení je třeba přijímat naléhavě. Děkuji. Paní na jednu minutu. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu Junkrovi za všechno, veškeré úsilí a komise o vyřešení uprchlické krize. Ale chci vám říci něco o posledních závěrech rady. já říkám budoucích, protože to není jenom gramatický problém, prostě to uh, ukazuje, že rada uh, zatím uh, mnoho nedosáhla. Nejhlasitější hlasy jsou ty, které volají po uzavření hranic. Některé členské státy jsou dokonce proti vzniku nové agentury na ostrahu vnějších hranic. Přestože se týká pouze šengenské oblasti, ne všech externích hranic. Proč? neobdrželi jsme žádnou odpověď. Žádné informace o spolupráce s Tureckem. Zdá se, že to ne, se tam toho moc dosaženo nebylo. A pak eh, takzvaný eh, dobrovolné přesidlování eh, Otázka readmise je stále otevřená. Před 19 dny v Pomoc banků v eurozóně se stalo něco jako nového řešení problémů bank. A já si chci hovořit právě o tomto, protože v roce 2015 Evropská rada eh, uzavřela dva kompromisy. Za prvé, eh, ovšem nepodařilo se to, první se nepodařilo vlastně ten společný kredit, to byl takový mechanismus stability, tož by vlastně vytvořilo jakousi mm, záruku pro vlastně financování toho fondu pro řešení problému těch bank. Tento kompromis byl součástí dohody s Evropským parlamentem a eh, byl součástí zprávy pěti předsedů. A pak selhal ten druhý kompromis. V roce 2012, ještě v dobách pana Rompoje, to bylo to, podle kterého ten mechanismus pro jednotné řešení problémů bank byl doprovázen právě tou zárukou, tím fondem, eh, zárukou vkladů. Eh, tím, že selhaly tyto dva kompromisy, tak samozřejmě se snížila i důvěra v instituce Evropské unie a doufáme, že v roce 2016 rada tedy dostane svým závazkům a splní, co to slíbila. Děkuji. Děkuji. Tím se dostáváme k postupu Catch the Eye. Mám tady šest žádostí, které budu moci vyhovět a jako první paní Spiraky na jednu minutu. Kyria Proedre, Proedre Junger, Vážená paní předsedající, vážený pane Juncker, eh, jsou tady dva klíčové termíny týkající se této krize s běženci. Je třeba, aby eh, se angažovaly členské státy a aby se dohlíželo na dohodami s třetími zeměmi. Pokud jde o první část, myslím, že je na čase, abyste zvážili, jak můžeme realizovat nějaký mechanismus sankcí v případě, že se neplní eh, dohody členskými státy. Myslím si, že ta nerovnováha v řešení uprchlické krize je klíčová pro Evropu. Není možné, aby ti nejslabší, kteří jsou nejpostiženější krizí, nesli stejné břemeno jako ti nejsilnější. A pokud jde o dohody uzavřené s třetími zeměmi, je třeba, aby Turecko dělalo mnohem více. Za posledních 14 dnů v Řecku 30 tisíc lidí přišlo z Turecko a jenom málo z nich bylo uprchlíky. a ti nelegální běžanci nejsou vraceni. Nyní pan Zany. Pan Zany? Tibor. Děkuji mnohokrát, paní místo předsedkyně. Když tak zde naslouchám této diskusi, tak pro mne vyvstává otázka, co zde vlastně děláme v Evropském parlamentu. Nemyslím si, že je správné, že my zde v Evropském parlamentu se snažíme někoho potrestat za chyby, kterých se dopustily jednotlivé členské státy, či pohnat k odpovědnosti za chyby, kterých se dopustily členské státy. Paní Merkelová eh, vyvolala to, co vyvolala tím, co řekla, ale eh, je zde otázka, zda někdo, byť německou kancléřkou má právo pozvat do Evropy milion osob. A pak jsou ze členské státy, které postavily ploty. A co se bude ohrávat na Balkáně? Co tam můžeme očekávat? Jak se postavíme k balkánským zemím? To jsou ty skutečné otázky, kterými se zde musíme zabývat. A Rada a komise musí konečně něco v této věci učinit. Děkuji. Paní Tomašič. Nad vaňským granicama mohu samo pozdravit. Děkuji. Já vítám eh, ten pevný postoj, pokud jde o externí hranice. Ehm, postoj ovšem některých eh, evropských představitelů eh, vede k problémům, jimž budeme muset čelit v dalších měsících a i v celém dalším desetiletí. Vzhledem k přílivu uprchlíků v masovém měřítku členské státy nemohou zavádět pravidla, která byla vytvořena pro jiné okolnosti. Azylová politika měla sloužit k tomu, abychom jakožto rozvinutá civilizace mohli dávat ochranu jedincům, kteří jsou ohroženi ve svých domovech, ale nemůžeme to dělat pro celé národy. Pokud budeme i nadále přijímat přistěhovalce v těchto počtech, tak jenom prohloubíme sociální a ekonomické problémy v Evropě a za těchto okolností mnoho pravidel bude nerealizovatelných a pozitivní efekty Eh, a ten, ty, ty efekty budou celkově pak škodit integraci. Sebastian, který tu není, a proto pan Epitedios. To Děkuji vám. Migrační problém je závažný a Evropská unie k němu přistoupila špatně. Teď ten problém vznikl a Evropa nemá odvahu mu čelit. Řešením problému není budování zdí na našich hranicích, protože eh, tím se jenom vlastně pošlapává šengenská úmluva. Problémem je situace, která vede k migraci. Je třeba řešit situaci v Turecku. Místo toho, eh, abychom tam zřizovali hotspoty, tak se nedělá nic právě na Turecko by měla Evropská unie zatlačit tak, aby tato země neumožňovala využívání převaděčů eh, k tomu, aby vlastně dostávali uprchlíky do eh, Evropy. Eh, řecké pohraniční síly mohou nadále střežit hranice sami pane předsedající komise já velmi vítám iniciativu o společné ochraně hranic která byla na radě v prosinci two thousand and fifteen představena ale zároveň jsem zklamaná v tom, když slyším že má být odložena dohoda o více než sedm měsíců tedy na červen. two thousand and sixteen tady v diskusi jsme slyšeli požadavek většiny poslanců aby tato iniciativa byla schválena co nejdříve a já bych vás chtěla k tomu vyzvat máte k tomu kompetenci a máte také odpovědnost a slyšíte že máte velkou podporu evropského parlamentu v tom abyste dosáhli shody co nejdříve. chci se vás zeptat co brání tomu aby na příští radě může být i mimořádná rada protože je mimořádná situace třeba již v únoru bylo dosaženo dohody a s ochranou hranic bylo mm, e, započato co nejdříve. děkuji. Děkuji, tím končí postup Catch the Eye a vracím se k vám. Pane Junckere, máte slovo. Madame la eh, présidente. Vážená paní eh, předsedající, vážení kolegové, já chápu ty, kteří už jsou unaveni eh, s tím, že se každý den, týden, měsíc opakuje totéž. Ehm, vyslechli jsme si informace předsedy Tuska. Členské státy nerealizovaly to, co slíbili a proto to musíme stále opakovat, že členské státy k tomu nepřistupují dobře. A ne všechny, ale hodně z nich. A není tedy nic divného na tom, že pravidelně opakujeme stále stejné výzvy. Za druhé, vyrozuměla jsem z některých vystoupení, že se domníváte, že komise není dostatečně aktivní. A když eh, se dívám, co jsem vlastně dělal, tak nemám z toho ten pocit. Chtěl bych jenom připomenout, že v návaznosti na priority, které již dříve stanovila komise, tak se soustředíme na politiky, které jsou orientované na růst a zaměstnanost. A to je důvod, proč v listopadu 2014 jsme zahájili investiční plán, který se týkal 315 miliard. To, to vám asi neuniklo, že už nyní 40 miliard z těch 315 bylo eh, mobilizováno, přiděleno 47 velkým infrastrukturním projektům, 11 v eh, u větších a jsem už e, u menších podniků. Komise také zahájila e, bezpečnostní agendu, e, energetickou agendu. což jsou akce potřebné také pro završení digitálního trhu. A já tedy nevím, v čem by komise v prvním roce svého mandátu byla nedostatečně aktivní. Já si myslím, že naopak byli jsme aktivní velmi. Za třetí, k těm problémům, které tady byly zmíněny eh, na okraji rozpravy, nemám pocit, eh, jak mě tedy někdo přátelsky vyzval, že bych měl podat demisi, eh, protože jsme nebyli schopni eh, dobře vyřešit problém uprchlíků. Já si myslím, že nesmíme eh, vlastně eh, přestat se snažit, nesmíme složit ruce do klína a musíme se naopak snažit ty, o ta opatření realizovat. Jinak, pane předsedo, nemám moc k tomu, co dodat. Děkuji. Děkuji panu Junkerovi a na závěr má slovo předseda Evropské rady, pan Tusk. Děkuji jen velmi stručně. Jinak máte naprostou pravdu. Teď máme problém s, s zaváděním, s implementací. A pokud jde o migrační krizi, tak nemám nejmenší pochybnost o tom, že se nacházíme v kritickém okamžiku. Nejen eh, z hlediska implementace našeho, našich rozhodnutí, ale také protože je to možná první okamžik, kdy se obávám, že je to kritický okamžik pro politický systém v Evropě, protože Evropská unie vychází z předpokladu, že všichni členské státy, všechny členské státy jsou připraveny jednat v dobré vůli. A zejména, že jsou připraveny respektovat naše společná rozhodnutí. Bez této metody, bez tohoto odhodlání naše práce postrádá smysl. Máte naprostou pravdu. Nejkritičtějším okamžikem je, že my nemáme žádné problémy s dosažením kompromisu na naší úrovni. To znamená na úrovni Evropské rady. Naopak, je příliš, až příliš snadné dosáhnout kompromisu, protože den na to v podstatě nikdo není eh, ochoten respektovat naše rozhodnutí. To je kritický zlomový okamžik nejen z důsledku migrace, ale prostě eh, pro Evropu jakožto politickou organizaci. Je velmi těžké eh, zjednat kázeň um, mez, um, u členských států. A mně se zdá, že je to takový, že pokud toto pravidlo, tento prv, tato první zásada, že jsme ochotni respektovat se a respektovat naše rozhodnutí, pokud to nebude implementováno jakožto první krok, tak máme opravdu obrovský problém s implementací čehokoliv. Možná protože ta výzva je tak bezprecedentní a obrovská. To je eh, další brutální pravda. Evropa, jakožto organizace a její členské státy, jsme se nepřipravili dostatečně na to, abychom byli schopni čelit eh, této zcela nové situaci, pokud jde o její rozsah a význam. To je pravda. nemohu souhlasit s vaším hodnocením, pokud jde o externí hranice. Diskuze o externích hranicích a jejich posílení je poměrně novou záležitostí. Pokud si vzpomínáte, na začátku naší diskuze o migrační krizi stálo něco jiného, jiné téma, které bylo aktuální, ne externí hranice. A já jsem opravdu potěšen tím, co udělala komise, pokud dělal iniciativu na posílení externí hranice, tuto poměrně dost novou myšlenku společné pohraniční stráže v Evropě. A určité prvky této myšlenky jsou stále ještě pro některé členské státy eh, zdrojem kontroverzí. Pořád je to prostě velká výzva přesvědčit je, vysvětlit jim, že to potřebujeme, že potřebujeme eh, tuto eh, ostrahu hranic, která může být kontroverzní, ale naprosto nezbytná. Dnes musíme některé problémy vyřešit co nejrychleji. A já hodlám zasvětit únorové zasedání Evropské rady otázce Británie. Myslím, že to bude poslední eh, naše setkání, které bude věnováno tomuto tématu, ale Kromě toho budeme hodnotit také implementaci migračních opatření, včetně Turecka, našeho akčního plánu s Tureckem. Další rada v březnu bude rovněž zasvěcena migraci. Migrační otázce. Esteban se ptá na Polsko. Jak jsem řekl před pár dny, na setkání s politickými skupinami. Evropská unie má právo a povinnost eh, účastnit se tvrdého a otevřeného dialogu s představiteli jakéhokoliv evropského státu, kde demokratické normy byly, mohly být porušeny. Ale neočekávejte ode mě eh, nadšení, že budu nadšený, eh, pokud bude zahájeno řízení proti Polsku. Potřebuji vaše pochopení, vaši schovivost, že je to pro mě osobně velice těžká záležitost. A já, já vím a nemám pochybnost o tom, že komise jednala v dobré víře. Můžeme samozřejmě hovořit o některých metodách a opatřeních, kdy možná rozhodnutí komise mohla být přísnější či naopak v některých případech méně přímá otázka timingu, otázka některých eh, procesních eh, niancí. Ale celkem za to komise prostě přijala rozhodnutí. A já jsem si jist, že je to optimální rozhodnutí, které plně podporuji bez jakýchkoliv pochybností. Hledat eh, konflikty mezi členskými státy to je naprosto, k ničemu to je naprosto nepodložené. Já jsem přesvědčen, že naše spolupráce bude pokračovat i v této oblasti, to znamená, pokud jde o, o Polsko, bude naše spolupráce velmi těsná. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo, dámy a pánové, přerušuji zasedání na několik minut.